Děkuji vám velmi za vaši účast. Dnešní odpolední zasedání začíná velmi důležitým a zajímavým tématem. Tímto eh, tématem které je navázáno na eh, naší nadcházející návštěvu do Japonska. Je to mise výboru SEDE a jsem velmi ráda, že zde eh, mohu přivítat pana velvyslance Kazuo Kadamu, který je velvyslancem Japonska při Evropské unii. A vítám taky paní Terezu Falon, která je nejen význačnou výzkumní a analytičkou, ale také velmi známou novinářkou a poradkyní uh, různých bezpečnostních struktur. Takže, pane velvyslanče, vážená paní, vítám vás zde na zasedání našeho podvýboru SEDE v Evropském parlamentu. Dnešním tématem je politika, obr- reforma obrané a bezpečnostní politiky Japonska a její dopad, čili dopad této reformy na globální bezpečnost. Pořad jednání je velmi plný a čeká nás ještě poz, později um, veřejné slyšení a tudíž bez dalšího bych nejdříve předalo, předala slovo panu Kodamovi a potom paní Falon. Okay, our Uh, third speaker. A ještě uh, Upozorňuji, že dorazil i třetí panelista, znovu před, představuji tedy třetího našeho účastníka panela, pana Gunara Víganda, který je výkonným ředitelem pro Azii a Tichomoří ESVČ. A pan Vígand je tedy třetím uh, panelistou a třetím přispěvajícím přispívajícím do diskuse v eh, kontextu globální eh, bezpečnosti s eh, ohledem na reformu obrané politiky Japonska a a jaké jsou dopady v mezinárodním rozměru. Pane velvyslanče, máte slovo. Vážená paní předsedkyně podvýboru SEDE, a vážená paní Fotigo, vážení členové tohoto výboru, poslanci, dámy a pánova. Pánové, je pro mne velkou ctí mít možnost dnes eh, před vaším výborem pohovořit. Loňského eh, února můj předchůdce, pan Katakami, zde hovořil též a vysvětloval, co se myslí japonským proaktivním příspěvkem k míru, eh, totiž Eh, za zacílení Japonska na revizi eh, lega, eh, právní a le, legislativní struktury a posílení mezinárodní spolupráce, včetně mírových operací OSN. Maším, mým úkolem je navázat na tu loňskou prezentaci mého předchůdce a představit vám, jak vypadá reforma obrané a bezpečnostní politiky Japonska a jaký je její dopad na region regionální bezpečnost. Abych vám připomněl, jak vypadá legislativa v této oblasti, eh, eh, upozorňuji na stranu 1 svého, eh, svého dokumentu, který jsem vám rozdal a který vysvětluje legislativu Japonska a její vývoj v této oblasti. Ta no, legislativa umožňuje <clears throat> bezprostředně reagovat na jakékoliv situace s cílem zajistit životy a ochránit životy a zajistit mírový život japonského lidu. Japonská, Japonsko bude nadále tedy přispívat k míru a stabilitě mezinárodní komunity, tak jako proaktivní při, přispěvatel míru. Budeme úzce koordinovat s se zeměmi, jako je, jsou, je, jsou Spojené státy, Evropská unie a budeme proaktivně přispívat míru. Začal bych tím, jaká je současná bezpeč, jaké je současné bezprostřední E, bezprostřední situace. Situace se začátkem roku 2017 zhoršila. Severní Korea připravuje balistické, vyvíjí balistické střely a jaderné zbraně a dosáhla tedy nového a alarmujícího stádia. stádia. Již uskutečnili 20 odpalů a dva jaderné testy jenom za poslední rok, to znamená za rok 2016. Další Dalšími hrozbami stability v regionu jsou eh, snahy využít násilí nebo třetích stran s cílem konsolidovat určitá eh, určité eh, prostředí v blízkosti Japonska a Tady odkazuji na druhou stránku mého eh, handoutu, mého eh, dokumentu podkladového, který jsem, eh, který jsem rozdal. Tady vidíme vlastně na nárůst těch drobných střetů japonské vzdušné obrany. Za posledních sedm les, let, eh, sedm měsíců, a to vidíte na straně 3 a 4, zmiňuji, k čemu došlo ze strany eh, Severní Koreje. Eh, vývoj balistických střel Severní Koreou je dosáhl jakési třetí úrovně. Odpálili čtyři balistické střely téměř simultánně a, a, a tři dopadly v blízkosti Japonska toto rozmysťování balistických balistických střel představuje velmi význačný nárůst hrozby. A vede také k velkým obavám, pokud jde o šíření zbraní hromadného ničení a souvisejících technologií. Toto je tedy velký problém a velká výzva pro stabilitu v, re, v regionu a měli bychom na to reagovat velmi rozhodně a přimět Severní Koreu, aby postupovala podle usnesení OSN. Velmi pečlivě zkoumáme situaci eh, kolem úmrtí za vraždy nevlastního bratra severokorejského vůdce. Pokud bylo toto za použití předmětné eh, chemické látky, eh, nebude, je to něco, co nemůžeme nikdy tolerovat. Severní Korea odes, o, unesla celou řadu japonských uh, Eh, občanů, včetně 13-leté dívky a tyto únosy narušují eh, suverenitu Japonska a také bezpečí a život japonských lidí a jsou tedy pro naší, náš stát, naší administrativu velmi důležité. Dále bych se eh, rád zmínil o otázkách Jihočínského moře. Tuto informaci najdete na straně 5. Cílem Japonska je znovu zavést eh, tři principy vlády eh, právního státu na otevřené moři, východní a jižní čínské moři. A tyto principy sdílí také členové skupiny G7. Prvním principem, první zásadou je to, že státy musí své nároky vznášet v souladu s mezinárodním právem. Druhý, druhá zásada, že suverénní státy nepoužijí síly nebo donucova, donucování, aby si eh, tyto nároky vynutily. A třetí mm, zásada je, že budou spory řešit mírovými prostředky. Japonsko však má obavy, protože postup, narůstají určité případy, které naznačují velké napětí napětí mezi jednotlivými státy. Jeho čínské moře eh, vlastně spojuje nebo je důležité na cestě do Evropy a ty teritoriální spory jsou tedy předmětem zájmu i mezinárodní komunity, eh, mezinárodní komunity včetně Japonska a EU. Japonsko um, soustavně podporuje dodržování eh, právních norem v této oblasti a je advokátem toho, aby všechny státy, které se těchto, který se tyto problémy dotýkají, aby tyto státy směřovaly k mírovému řešení sporů. S ohledem na to, tedy sice vítáme dialog mezi Čínou a ASEANem, tento dialog by měl být veden ve smyslu a v souladu s, evr- s mezinárodním právem a že nelze postupovat v tomto regionu jednostranně. Japonsko je přesvědčeno, že eh, mezinárodní spolupráce je důležitá a že není možné jednostranně měnit stávající stav v celém tomto regionu. Jednostranně. Eh, s ohledem na eh, výše zmíněnou situaci zavedla japonská vláda novou otevřenou strategii. Informace o této strategii najdete na eh, straně 6 a 7. Eh, tento otevřený a svobodný eh, námořní pořádek je jedinou zárukou bezpečí mezinárodní komunity a celý tento region mezi Indickým a Pacifickým uh, oceánem uh, obsahuje celou řadu, nebo zahrnuje celou řadu států a propojuje je s Afrikou a s Středním východem. Uh, otevřený a svobodný eh, námořní pořádek by měl být vnímán jako mezinárodní veřejné statky nebo společné dobro. Mezinárodní komunita by měla společně usilovat o tento cíl a Japonsko je připraveno aktivně spolupracovat. Japonsko tudíž je připraveno šířit základní svobody, jako je eh, platnost základních právních principů a svoboda plavby a to cestou posílení ekonomických partnerství a hospodářských vztahů, které povedou k lepší hospodářské prosperitě a s tím v souvislosti vynucovat námořní právo a opatření proti terorismu. V tom jsme připraveni postupovat v koordinaci se Spojenými státy EU a Austrálií. Rád bych uzavřel své vystoupení a před tímto forem následovně Asie a Evropa eh, jsou vystaveny společným stejným problémům a hrozbám a ohrožujícím mezinárodní pořádek založený na základních právních eh, principech vládě právo a musíme nadále prosazovat naše sdílené hodnoty a zásady, jako je svoboda, demokracie, vláda práva a lidská práva toto nemůžeme překonat, tyto problémy nemůžeme překonovat, pokud eh, tyto liberálně demokratické uskupení eh, nebudou spolupracovat. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, vaše excelence. Eh, skutečně děkuji za to, že jste nám dal takovýto vyčerpávající výčet informací o politice Japonska eh, ve vaší oblasti a teď eh, samozřejmě vím, že kolegů by se vás rádo něco zeptalo, ale nejprve dáme slovo panu Vígandovi, řediteli SVČ pro Asii a Tichý oceán. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, za pozvání, za organizaci tohoto slyšení. Včera zrovna jsme vedli eh, velmi hloubkovou rozpravu eh, ohledně tohoto regionu a naší další strategie. Počítáme se dvěma akcemi. Nejprve chceme zmapovat E, otázku spojenou e, s konektivitou a následně e, to začlenit do celé strategie, kterou Unie v této oblasti má. A zároveň chceme také zvýšit naší angažovanost v oblasti bezpečnostních záležitostí v Ázii a také těsněji spolupracovat s našimi E, partnery v oblasti e, a konkrétně v Japonsku. E, Japonsko totiž vnímáme jako velmi strategického partnera pro Evropskou unii v Asii a pan velvyslanec, a to jsem velmi vnímal, se několikrát zmínil o velmi těsných vztazích mezi námi. Jsme také svědky velmi silného zapojení Japonska. Včera navštívil premiér země Eh, pří, Brusel eh, ve světle příprav eh, na summit a zároveň došlo k velmi zásadním bilaterálním rozhovorům, které budou dále pokračovat v letošním roce. Ve velice turbulentní mezinárodní atmosféře je samozřejmě čím dál tím důležitější, abychom spolupracovali my, kteří jsme spojeni vírou v právní stát a v demokracii. A samozřejmě jde také o eh, to, že eh, o dodržování právního státu. Na posledním summitu v roce 2015 eh, jsme uvítali rozšířu týkající se spolupráci mezi Unii a Japonskem v oblasti bezpečnosti a e, rovněž v oblasti životního prostředí a konkrétně emisí. E, k té oblasti bezpečnosti a obraně. E, tam byly hlavní věci předloženy již panem velvyslancem a já bych se s dovolením dotknul dopadu těchto reform v oblasti Eh, a samozřejmě jako eh, Unie si přejeme i nadále podporovat stabilizující se prostředí v regionu. Eh, je samozřejmě si dobré uvědomit, že napětí v této oblasti roste. Severní Korea ho pravidelně zvyšuje a další hráči Eh, se také více a více dostávají do popředí zájmu i Rady bezpečnosti. Eh, územní eh, konflikty v regionu mají také určitý potenciál, značný potenciál destabilizovat situaci a ta vážnost situace obecně je velmi známá. Takže když se japonská strana začala zabývat e, velkou proměnou své bezpečnostní politiky, tak někteří měli obavy, že to bude znamenat eskalaci napětí, ale my jsme pevně přesvědčeni, že to, co japonská vláda předložila, neznamená nějaký zásadní odklon od e, toho e, hlavního směřování země, která je mírumilovná. A my jsme přesvědčeni, že i nadále tomu tak bude. E, ten větší rámec e, pro e, vojenské angažmá je stále restriktivnější než ve většině zemí, především co se týče vojenských sil, protože tam je samozřejmě zapotřebí parlamentního souhlasu. Pak je tam otázka rozpočtu, vojenského rozpočtu, který je ve výši 1% HDP a v kontextu e, některých diskuzí na úrovni NATO je i toto téma. E, velké části e, veřejnosti jsou poměrně skeptické vůči případnému angažmá japonských sil mimo zemi. Například přítomnost japonských vojáků v Sudánu je stále předmětem kritické debaty v zemi. A my se domníváme, že vzhledem k eh, bezpečnostním parametrům eh, Japonska eh, země zůstane i nadále velmi odpovědným a zdrženlivým hráčem. Pak je třeba říct, že tady vlastně nemáme příliš mnoho obdobných dohod. V když se podíváme zprá- zpátky do 70. a 80. let, eh, tak eh, vidíme tady vlastně eh, situaci Ruska a skutečnost, že tady je hodně, hodně investováno politického kapitálu do řešení situace mezi oběma zeměmi. To napjaté bezpečností e, prostředí e, je samozřejmě velmi e, důležité, když se vede diskuze o nukleárních a balistických střelách. To je samozřejmě prioritní záležitost a a jedna z věcí, kterou jste eh, nám tady ukázal. Jeden z těch eh, dokumentů eh, prokazuje, že se tady opravdu věci pohybují směrem ku předu, že ten dostřel, dosah zbraní v Severní Koreji je značný a může opravdu dospět až, či v blízké budoucnosti dospět až na území Spojených států. Čína reaguje Čína eh, se sama rozhodla velmi vědomně výrazně zvýšit eh, finanční eh, podporu svého vojenského sektoru a to také Japonsko samozřejmě sleduje velice pečlivě. Vidíme, že v tomto všem Stanovisko Japonska je e, stále ještě zdrženlivé. E, Japonsko se e, snaží držet věci pod kontrolou a tak trochu brzdit ten potenciál eskalace napětí v regionu. A partneři Japonska při reorientaci japonské bezpečnostní politiky, nenazval bych to přímo úplným obratem ale reorientací, e, tak e, toto vnímají také zatím velmi zdrženlivě. Samozřejmě, že Japonsko nemá pouze e, východoazijské partnery, ale také jeho východní partnery v Azii. Vidíme tady situaci mezi těmito jeho azijskými partnery a japonském e, Tady e, je otázka námořní bezpečnosti. E, to samozřejmě i Evropskou unii zajímá. To je něco, co máme opravdu společného. Až 50 našeho zahraničního obchodu se dostává k cílím, k cílům Indickým oceánem a jeho e, čínským mořem, takže samozřejmě sledujeme, zdali změny nebudou mít nějaký negativní vliv na naší e, hospodářskou situaci a mm, prosperita e, samozřejmě hodně závisí na možnosti námořní dopravy pro naše firmy a předvídatelnosti této dopravy. Takže ta potřeba je zřejmá pro Japonsko, pro Unii a pro další zúčastněné ztráty. Potřeba e, spolupracovat na tom, aby se zmírnily ty nestabilizační e, či destabilizační faktory a my e, také vítáme účast E, Japonska v africké misi, e, Jižní Korea se také připojila a my doufáme, že brzy vstoupíme v jednání ohledně nějaké rámcové účasti s Japonskem, což by nám také umožnilo spolupracovat ještě konkrétněji na různých misích, e, včetně námořní mise s Japonskem, poté co ty rozhovory budou dokončeny. Pak jsou tady další azijské státy, které se nedávno začali manifestovat eh, to a eh, stojí o spolupráci v boji proti pirátství na moři a eh, zajištění větší bezpečnosti. V tomto všem bychom neměli přehlížet, že Evropa byla vždy přítomna se svým podnikatelským sektorem a vždy a také má určité námořní síly, nicméně samozřejmě v žádném případě se nedají srovnávat co do významu s e, Spojenými státy e, je tady bezpečnostní e, smlouva mezi Japonskem a Spojenými státy, která obsahuje formální záruky bezpečnosti. Je tady silná přítomnost amerických námořních sil a e, je třeba si tyto věci všechny uvědomit. Nemůže e, samozřejmě být od tady vůbec řeč o tom, že by Evropa nahradila v tomto směru Spojené státy, ale samozřejmě e, je zájem na tom, abychom posílili v konkrétních oblastech spolupráci s Japonskem a dalšími partnery v regionu. Máme tady své zájmy, velmi silné zájmy a rovněž máme zájem na, podpo- na podpoře mírových mírových procesů v regionu, ať už se jedná o Filipíny, eh, o Myanmar eh, či Sri Lanku, eh, Indonésii. V tomto směru je Unie aktivní. Máme také dobrou spolupráci s Japonskem ohledně těchto nových bezpečnostních výzev a některá, některé ty formy spolupráce jsou nové, některé už jsou velmi dobře známé. Chtěli bychom se tomuto věnovat i nadále. Nejde o to, aby tady Unie eh, etablovala své Eh, bezpečnostní eh, záruky v Ázii. Eh, bezpečnost představuje sílu námořních sil, ale pak je to třeba také otázka boje proti radikalizaci, proti násilnému extrémismu. Potřebujeme tu bezpečnost definovat šířej Eh, protože jde o součást velice globální strategie. Unie je v tomto směru velice aktivní a ve spolupráci s Severoatlantickou aliancí, ale my máme asi v této oblasti více možností eh, po ruce než NATO. Jsme také jedinečným poskytovatelem bezpečnosti jako součásti eh, těch struktur spolupráce v regionu, což některé z našich azijských partnerů přitahuje, například například ASEAN. Eh, takže ono nejde pouze a jedině o vojenské síly, ale vojenské síly samozřejmě mohou a také hrají za eh, velkou roli. A pak eh, je tady otázka motivace, motivace a otázek, jak by azijští partneři také mohli přispět k bezpečnosti Evropy. Je to samozřejmě také velmi důležité pro Azii. Je tady otázka globální strategie a vzájemná provázanost hospodářství hospodářská znamená, že Bezpečnost Asie je spojena s prosperitou eh, Evropy a bezpečnost Evropy s prosperitou azijského kontinentu, takže bychom rádi viděli eh, větší zapojení s našimi azijskými partnery a asi nejdále jsme došli s Japonskem, co se týče přímých bezpečnostních zájmů Evropy, ať už se jedná o Blízký východ, ať už se jedná o Afriku či další oblasti. Děkuji za pozornost. Děkuji. A na řadě je paní eh, Ter- Teresa van Long. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem moc ráda, že zde uh, mohu s námi zasedat. I should add, I hope my voice lasts. I have a terrible cold. I was on the Eurostar and for two hours. Já jsem, musím omluvit, já jsem byla na Eurostaru ve vlaku dvě hodiny vedle někoho, kdo byl nemocný a tak mám úplně hrozný hlas, za což se omlouvám. Počkáme, až se nám nahraje prezentace a já bych chtěla doplnit to, co říkali eh, předřečníci, pan velvyslanec Kodama. A mám připravenou prezentaci. Já se na to podívám trochu z jiného pohledu, protože se to prostě mohu dovolit. Je to takový obecný přehled, který bych vám chtěla nabídnout. Okay. So recent... Poslední tendence týkající se eh, východočínského moře a příslušející kontext. Předřečnice hovořily o tom, na, co, na čem v tuto chvíli pracuje Japonsko. Víme, že v tomto moři a v Severní Koreji je v tuto chvíli atmosféra veliké tenze. Já bych vám to chtěla trochu nastínit. Musíte si představit, jak vypadá ta situace za posledních 100 let. Um, to totiž ovlivňuje celkový, celkový stav věcí v celém regionu. Národní zostuzení. Hovoříme zde o proaktivní diplomacii míru, to se týká e, Číny a, její asertivity, o vojenských zásob no, Severní Koreji, pak zde máme požadavky Trumpa, požadavky na silnou a nezávislou diplomaci, požadavek na ustavení normálního státu a tak dále. To je v podstatě to, co podmiňuje celý tento vývoj. Okay, no. And then, um, this results in a to vede k přeskoumání a novému výkladu ústavních pravidel prosinec 2012 nová strategie národní bezpečnosti, pak se posílila vojenská spolupráce s, se Spojenými státy. Japonsko bylo od té doby schopno vyvážet zbraně do Spojených států a do regionu Azán. Tedy zaznamenali jsme velmi intenzivní posílení vojenské aktivity v této oblasti. Mám zde připraveny průsvědky, které navazují na to, co říkal pán velvyslanec. A to všechno by mohlo vést k určité eskalaci problémů. Jenom abych to stručně nastínila. Od prosince 2015 v Pejžinku tehdy 3. září eh, došlo k určitému k určité demonstraci proti Japonsku a to vlastně následně zahnalo japonskou, japonské obyvatele trochu do kouta. 360 eh, filmů ročně je s, te, je s tématem těchto protijaponských nálad, což znamená, že byste ani nemohli vidět všechny za rok. To bylo tedy v roce 2015, teď se vracíme do roku 2013, kdy Čína v jeho čínském moři vyhlásila eh, oblast eh, obranou vzdušného prostoru, to je tedy listopad 2013, ale navazuje to na rok 2012, o kterém hovořil předřečník. Tehdy čínská vláda vyslala další loďstvo do japonských bod. Zde tedy zaznamenáváme loďstvo, eh, další vojenské síly, vzdušné síly, které byly v té době vyslány a dramaticky se posouvaly dál a dál. To je tedy srovnání mezi rokem 2000 a 2015 zde vidíte na průsvědce, jak to vypadá. Zvláště jde o posílení loďstva. Trend v počtu nových typů zbraní. Zde máme eh, zde máme jeden příklad v jeho čínském moři nových, eh, nových fregat, lodí, jejíž nosnost je 10 tisíc tun. Zde vidíme eh, námořní čínské eh, kontroly kontroly na moři. To je velice inteligentní způsob, jak eh, snížit určité zastoupení v, na, na moři, protože vojáci jsou velice často na moři a předstírají, že jsou rybáři. To je tedy inteligentní způsob. My, to, my jsme tohle zaznamenali na Krymu v Evropě. Eh, je to velice podobná situace, proto je třeba na ní dávat pozor. Je, to, je zde určitý efekt demonstrovat sílu. Je to opravdu podobné Krymu. Čína se na to dává velký pozor, snaží se o to, aby vždycky opatrně hlídala, jak reaguje na danou věc Západ. Pan velvyslanec hovořil o Severní Koreje. Um, Tát se rozšiřuje velice rychle. Vzhledem k vývoji v Jižní Koreji Spojené státy se tehdy bály, že by následná vláda, následné vedení na to nereagovalo až tak dobře, proto byla tato aktivita tak rychle eh, zrealizována. Tím se dostáváme k jihočínskému moři, to znáte dobře rozhodnutí eh, arbitrážního tribunálu bylo vyneseno v červenci. Scarborough Show, jak vidíte, je to několik eh, skal, abych vám to připomněla. Co se stalo v roce 2012? Tehdy u Filipín se objevily čínské eh, lodě, plné škeblí, způsobilo to tehdy problém životního prostředí, protože tyto eh, škeble poškodily eh, mořskou faunu a čínský stát má nadále tedy kontrolu nad touto oblastí. Uh, U útesu pak jsou zde umělé ostrovy, dá se to popsat různě, ale v podstatě jde o to, že je zde sedm ostrovů v daném regionu. I Malajzie postupovala podobným způsobem, ale zdaleka ne tak rychle jako Čína. Čína takto konala před tím rozhodnutím arbitrážního tribunálu. Zde vidíte tu dramatickou změnu v regionu plus militarizace těchto ostrovů. To znamená, že došlo k naprosto to významné změně fyzického vzezření regionu. V tuto chvíli by bylo těžké to vůbec popsat. Eh, ta změna je velice dramatická, jak vidíme na této průsvědce. Stručně tedy Čínské moře. Proč je to tak důležité? Poslední střípek do té mozaiky je Scarborough Shoal. Čína oznámila, že chce budovat nové testovací centrum pro otázky životního prostředí. Už to udělali kdysi na jiném ostrově a tohle je vlastně poslední střípek do té mozaiky, protože pokud ovládnou tuto oblast, tak ovládnou celý region a zřejmě už potom budou schopni vyhlásit eh, zónu eh, vzdušné obrany, jak už se to vlastně jednou stalo. Víme o činech a konání eh, premiéra v dané oblasti a se, on, oni se opravdu velice snaží vybudovat diplomatické vztahy s dalšími zeměmi v regionu. A teď se dostávám k tomu, co to znamená pro Evropu. Co Evropané na rozhodnutí arbitrážního tribunálu? A já jsem zde v Evropském parlamentu a jsem moc rád, že Evropský parlament vydal své vlastní prohlášení k této věci. Já se snažím najít tady hospodářskou situaci eh, Číny. Zaznamenali jsme uh, Eh, vyšší investice v Evropě. Co to znamená pro zahraniční politiku tedy? Jak nadefinujeme eh, hospodářské počiny Číny, eh, strategické investice, změnu postupů a politiky vůči ostatním zemím? Zaznamenáváme velký nárost investic v Evropě, nicméně Evropané velmi těžko investují v Číně. To jsou tedy čínské investice do infrastruktury, do bank. 14 zemí se připojilo k tomuto konsorciu. A co se stalo? Jak to hospodářsky ovlivnilo další dění? DHC, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko. Chorvatsko má eh, spor se Slovenskem, Řecko má investice z Číny. A částečně tyto investice jsou realizovány i v Maďarsku, to znamená, že bylo velmi těžké pro tyto země um, něco prohlásit. Takže místo toho, aby podpořili tohle rozhodnutí tri, tri, tribunálu nebo jej prostě přijali, tak uh, je pouze vzali na vědomí. To je tedy součást čínské strategie v Jižní Evropě. Evropa měla vynikající příležitost se postavit za pravidla mezinárodního práva a to, že se rozhodla takhle nebezpečně postupovat a vlastně rozmělnit celé to původní prohlášení, je velmi nebezpečné. Musíme si uvědomit časový horizont. Oni mají v Číně eh, ty mm, cíle století, chtějí Tajvan zpátky a další regiony. Mohu vám do toho pouze vstoupit. My bychom se rádi soustředili na Japonsko. Ono to slyšení o čínské moře a východ do čínské moře má navazovat na to původní téma, což je téma Japonska. A já vás poprosím, abyste se dostala k závěru své prezentace, protože nás čekají ještě dotazy. Já se vám musím omluvit, ale nejde to jinak. Tak já to uzavřu. Ať už je stanovisko Japonska jakékoliv, tak se podíváme na to, co se děje v daném regionu. Hospodářství Číny se zpomaluje, což vede k, k jasnému znepokojení. Ano, já to uzavřu. Máme zde několik důvodů krize a Čína se snaží o zamezení další eskalace, ačkoliv zde existují opatření, která by měla tuto situaci pozastavit, tak je to velice těžké. Rizika eh, týkající se vojenské situace zůstávají však velice vysoká. Máme zde eh, mezinárodní, mezinárodní eh, společenství musí podpořit Beijing, aby zlepšili národní bezpečnost a zasadili se o zlepšení transparentnosti. Možná tedy ta, ta rizika jsou vyšší, než jsme původně čekali. Co to embargo, opravdu to má velký vliv na Evropu. Zde máme ty rybářské lodě. Já vám děkuji za pozornost a budu ráda pak, že budete mít dotazy. Ještě jednou se velmi omlouvám, ale je třeba, abychom toto téma skutečně eh, nechali více eh, pro to veřejné slyšení, které má navázat třeba, že e, samozřejmě ta omezení a ty problémy, které takto ovlivňují japonskou politiku, jsou samozřejmě důležité pro vyhodnocení celé té e, situace a toho, jak se japonská politika e, proměnila, jak probíhá ta reforma. Nyní prosím kolegy, aby se kladli své otázky, případně reagovali na vystoupení a potom bude opět následovat kolečko závěrečných eh, ehm, vyjádření eh, všech našich tří panelistů, pana Kodamy, pana Víganda a paní ředitelky Falon, pan Apasku za ehm, Evropský parlament. Děkuji za slovo. Já vím, že náš podvýbor připravuje, nebo tento podvýbor připravuje návštěvu do eh, regionu, ale Zároveň doufám, že to není při, eh, debata jenom při této příležitosti. Jsem tudíž rád, že tato diskuse probíhá, ale měla by pokračovat. Je to skutečně oblast, která má dopad na bezpečnost a mír v celém tom systému globální. Jsou tady klíčoví aktéři a jejich vzájemná interakce je velmi důležitá pro stabilitu celého mezinárodního eh, systému, celé té architektury a proto ehm, je hm, dobré že naši japonští přátelé přišli s tím novým přístupem k bezpečnosti a obraně. Eh, vy eh, tady jste hovořili o takzvaných eh, deterentech, tedy odrazujících momentech, které poskytuje Japonsko americká aliance, ta jistě má takový odrazující účinek, ale takový odrazující účinek musí mít logického protihráče na druhé straně. Pokud chcete někoho odradit, musíte nalézt logiku i na té druhé straně, na té, druhé, na té straně toho partnera. Já se obávám, že taková logika na straně Severní Koreje nefunguje. A a proto by e, důraz měl být kladen na obranu. Pokud nějaké e, odrazující e, mechanismy nefungují, je potřeba posílit samotnou obranu. A chtěl bych tudíž vědět celá jednoduše, my jsme se dozvěděli o některých opatřeních, proběhlo také cvičení protiraketové, zrovna nedávno v Japonsko a chtěli bychom vědět, podle vašeho samotného úsudku, zda budete se skutečně zaměřovat do jaké a do jaké míry na samotnou obranu. Pokud jde o Rusko, e, ta dohoda, která byla dosažena, která dává určitou přednost ekonomickému vytěžování té severní oblasti, to je pozitivní dohoda. a měla by být nahlížena jako možný konsolidující prvek v té velmi komplikované bezpečnostní situaci. Děkuji. Thank you, Mr. Pa- Děkuji, pane Pasku. Nyní nemám úplně jasno v tom, jak to bude, jaký je, jaké je pořadí. Prosím, přihlašte se do diskuse, kdo se hlásil jako druhý po panu Pasku. Pan Belet. Dobře. Pan Belet? Ne. Pan, paní Bustináro? je tedy zřejmé, že po těch úvodních vystoupeních ta situace je taková, jaká je, nicméně všichni, my se domnívám, jsme si vědomi tohoto velmi důležitého východního komponentu globální celosvětové bezpečnosti a proto si velmi ceníme i toho, co říkala paní ředitelka Fallon eh, o politice, kterou eh, vede Čína, tak čím jste nám nastínila ten celý obrázek. Já bych měla otázku na pana velvyslance, tetiž na jeho hodnocení vývoje filipínské politiky. Jaké jsou výhledy v tomto ohledu, to znamená, jak, co se očekává od vztahu mezi Filipínami a Japonskem. Jaká tam existují omezení či překážky a uh, jaké úkoly uh, bezprostřední úkoly a bezprostřední očekávání jsou uh, ve vztazích těchto dvou zemí. Já vím, že se eh, chystaly návštěvy, návštěvy na nejvyšší uh, úrovni, ale my máme zároveň uh, určité znepokojující informace i o vývoji na Filipínách. Filipíny jsou velmi důležité v, v otázce bezpečnostního vývoje v regionu. A tím touto jednou otázkou bych tedy již předala slovo k tomu druhému kolu našich panelistů, to znamená odpovědi na tyto dvě otázky a pak bychom ještě dali prostor na další otázky. Děkuji, paní předsedkyně pokud jde o ty dvě otázky, které eh, položil pan Pasku. Za prvé, otázka japonských obraných opatření jako reakce na narůstající a eskalující vojenské hrozby v regionu. To znamená hm, i včetně jaderných, um, jaderného vybavení. Vy jste hovořil o těch eh, jakýchsi odrazujících mechanismech a skutečně samotné obraně. Japonsko chce zachovat s spojenými státy takovou strukturu, existující struktura. Do soudce domníváme, že že USA hraje nadále eh, rolu eh, jaké eh, si jak, jakého si jak hlídacího psa, tak i určité ochrany. Takže my spoléháme na úlohu Spojených států a ta je pro nás klíčová. Když se pan eh, premiér, eh, japonský premiér Abe sešel s novým americkým prezidentem eh, Trumpem, tak se mu podařilo úspěšně přesvědčit prezidenta Trumpa, že je potřeba pokračovat v této spolupráci obrané pro zachování stability v regionu. A my takové ujištění jsme od pana eh, prezidenta Trumpa dostali a to je pro nás určitou úlevou. Eh, pokud jde o Severní Koreu, je to i určitá ironie či dar od Boha to, že došlo k tomu testování, ta, testovacímu odpalu. To bylo v během večeře na Floridě, kterou měl premiér Abe s e, prezidentem Trumpem. A v tu chvíli to skutečně pomohlo přesvědčit prezidenta Trumpa, aby si uvědomil, k čemu v našem regionu dochází. My tedy nadále spoleháme na americké síly a zároveň se snažíme posílit naše protiraketové obrané systémy s pomocí Spojených států, a to jsou systémové reakce. A otázka k Rusku. Rád bych zmínil, že ta otázka těch severských ostrovů zůstává velmi dlouho nevyřešena, tak jak to zmiňoval i pan Vigand. A premiér AB eh, velmi iniciativně vyzval pana prezidenta Putina, aby se pokusili o nalezení nového přístupu, přístupu, který je založen na našem přesvědčení, přesvědčení japonského premiéra, že tento nový přístup e, sice není jednoduchý, ale tady to formuluji vlastními slovy, tedy přístup, který není jednoduchý a to v tom, že není přímočarý, ale jde určitou o oklikou, který namísto řešení vlastního problému a pojďme se zaměřit na společné hospodářské aktivity, kterých se mohou účastnit obě strany, japonská i ruská, na těch ostrovech, které jsou předmětem sporu. Ale je třeba vyřešit, do e, čí do, do, podle kterého práva budou například řešeny eh, eh, věci eh, podle japonského či ruského. Takže jsou s tím, souvisejí s tím problémy této povahy, ale pracujeme na tom. A potom poslední otázka paní předsedkyně, a to jsou vztahy s Filipínami. My s Filipínami máme velmi dobré vztahy a žádné obavy nemám. Eh, Filipíny mají dlouhou historii silné fungující demokracie a nezávislých médií. Jsou tam sice nějaké výkyvy, ale eh, ta historie tu je a také Filipíny ten, eh, tu věc podali k Hákskému arbitrážnímu soudu, aby řešil spor eh, kolem ostrovů v jeho čínském eh, moři. A ten výnos nebo nález tohoto arbitrážního soudu byl takový, který, mm, o který Filipíny usilovali a my je nadále tedy Spolupráce s nimi je pozitivní a my je povzbuzujeme k tomuto přístupu. Partneři uskupení ASEAN musí mít e, nějaké vztahy s Čínou a ty vztahy musí být řešeny, ale toto uskupení získává i mnoha po poučení, poučení, která plynou z nedávných vývojů, ale poučení, která jaksi nově utvářejí vztahy s Čínou i s Evropskou unii. Takže v ohledu, s ohledem na Filipíny jsem velmi optimistický. Děkuji, pane velvyslanče. Pan ředitel Vígant je na řadě, prosím. Um, Já bych chtěl zdůraznit nejprve jednu věc. V kontextu Azie je bezpečnostní význam Evropské unie něčím, co je možná zřejmé eh, pro ty, kteří pracují v oboru, ale zdaleka ne všem E, třeba s zástupcům sdělovacích e, prostředků a e, různých partnerů a zúčastněných stran v Azii. Prostě není tajemstvím, že naším hlavním silným SM v regionu je zapojení soukromého sektoru. Evropská unie je vlastně jedničkou či dvojkou eh, pro většinu zemí, co se týče zahraničního eh, obchodního partnera. A to, že eh, je tady 800 milionů Číňanů, kterým se za posledních 20 let nesmírně zvedla životní úroveň, by nebylo myslitelné bez přístupu na evropské trhy, kterému se Čína mohla a může těšit. Takže po druhé světové válce E, vlastně e, Japonsko se také zdvihalo z popela, obdobně jako Evropa. A další, e, a jiná situace převládala v Číně. Teď je ovšem tato situace podobná v řadě dalších azijských zemí indická situace se také začíná ubírat stejným směrem. Toto všechno říkám, protože Evropa je vnímána v Ázii jako poskytovatel růstu, prosperity, obchodování a investičních možností. Jak vy víte, vy, který pracujete v Evropě, je toho ještě mnohem víc. Jsou tady otázky obav eh, o eh, bezpečnost eh, a zároveň také žádosti po tom, aby Evropa byla efektivní, efektivnější rozhodně. To, co se děje v středozemní oblasti, na Balkánu, v severní Africe, ve východní Evropě, to všechno ovlivňuje bezpečnost Evropy a následně takový eh, bezpečnost Asie. A my si musíme uvědomit, že prvky nestability v Asii eh, také eh, se dotýkají našich vlastních hospodářských zájmů v této oblasti, proto se musíme zapojit mnohem víc, musíme víc spolupracovat s našimi partnery a eh, zřejmí partneři pro silnější politiku, silnější zapojení do politiky, kterou sdílíme, jsou ti, kteří sdílejí naše hodnoty a Japonsko je v tomto směru na prvním místě. Takže paní eh, předsedkyně žádala eh, z kraje našeho jednání eh, o informace o globální strategii, takže my musíme již mít globálnější přístup, souhrnější přístup, ne pouze hospodářskou politiku, ne oddělené, oddělené sektory zahraniční politika, bezpečnostní politika, obchodní politika. Musíme to všechno propojit a proto také e, rozšiřujeme naši bezpečnostní zapojení s našimi partnery v Azii. Je tam celá řada zemí a Japonsko je v čele které eh, mají samozřejmě ještě širší zájmy než eh, zájmy eh, omezené na pouhý tento region. S nimi se chceme propojit, chceme se s nimi propojovat i v otázkách, jako je řízení krizí, prevence krizí, a e, řešení případných hrozeb, e, co se týče bezpečnosti Evropské unie. Děkuji, paní, pane řediteli e, Vígande, a ještě dám, dám slovo paní ředitelce Falon, tak bych s dovolením položila ještě jednu doplňující otázku. Pokud by pan velvyslanec k tomu chtěl něco říct, tak bych si to velmi ráda vyslechla. Paní ředitelko, vy jste zmínila Azijskou banku pro rozvoj. A během eh, našich eh, dopoledních jednání zde v tomto podvýboru, eh, která se soustředila na bezpečnost a bezpečnostní politiku Spojených států, jsem zmínila téma role, kterou hraje americký dolar jako rezervní měna a e, chtěla bych vědět, jak vy e, tuto iniciativu hodnotíte, co se týče e, globálního měnového řádu. Ono je to do určité míry také propojené s takzvanou tvrdou bezpečností, ale vidím tam ještě určité další prvky a e, pane vyslanče, pokud vy byste chtěl třeba se toho také dotknout a říct pár slov o situaci japonského jenu, tak si myslím, že by to bylo velmi hodnotné. Paní e, ředitelko, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice stručně bych se vrátila k vaší původní otázce ohledně Filipín. Je to takové klasické dilema takže Filipíny dostávají všechno, Číny, Čína ne. Je to takové dilema malých států a velkých států. A i když eh, Filipínci jasně vyhráli, eh, tak eh, to prostě se nevyvinulo správným směrem. Teď jsou v velmi obtížné situaci, je to taková salámová technika, pořád je to vlastně v takové fázi, že není možno reagovat. Filipínci řekli, že nemohou tu oblast chránit, takže oni celou přišli. Já nevím, jestli to bude vlastně něco, co budou další členské státy v regionu dělat a řeknou, dejme tomu, nemůžeme dělat nic, protože Čína je obrovskou mocností a musíme před nima se sklonit. Teď, co se Japonců týče, tak ty byly vždy velmi aktivní ohledně těch pobřežních hlídek a lodí a pomáhali Filipíncům při kontrole kontrole eh, toho teritoria. A teď ještě, eh, co se týče eh, mezinárodní mezinárodního práva, tak Unie to musí podporovat. Co se týče nového Trumpova kabinetu, tak tam je to hodně chaotické a e, Unie musí e, tady tu prázdnou, e, to prázdné místo zaplnit a za, pomoci zajistit určitou právní jistotu. Máte tady před sebou hodně práce a já doufám, že to zvládnete. A ohledně ARB, Eh, Azijské banky pro rozvoj, tak tady chci říct, že je, to, je tady taková strategie, která má pět hlavních částí. První je ta interkonektivita, lidé, lidé eh, s lidmi, eh, a tak dále, ale pak to má také ještě další eh, eh, úrovně, ale když je krize, tak se nikdo eh, nějakým juanem nezabývá, každý chce dolary. Takže Čína má prostě určitou strategii, doufá, že to vyjde, ale když jsem udělala výzkum, In return, for example, in the UK, they were given um, Uh, yuan trading rate. Číňané uh, prostě uh, to rozšiřují všude, to není jenom váš případ. Oni se hodně poučili z historie, zjistili, co zemi činí mocnou a snaží se toho držet. Ambassador, would you like to add to this? And then we'll, I'll give the floor to Mr. Bustina. Uh, Já budu hovořit velmi stručně. K té investiční bance. V prvé řadě Japonsko a Spojené státy jsou něco jako černá ovce ve stádu. My nejsme členy eh, investiční banky, ale pravda je, podle mého názoru, že AIB má poskytovat komerční úvěry jako formu finanční pomoci. Kolik z vás přesně ví, jak to probíhá? Kolik úvěrovatelných projektů bylo už identifikováno, kde byly stanoveny postihy? Jak to funguje v praxi s těmito projekty? Já těch projektů moc nevidím, které by byly skutečně uh, uvěrovatelné. Myšlenka je jedna věc, ale realizovat je v praxi je úplně něco jiného. A my samozřejmě víme, že jednotlivé banky IDB, Evropská projektová banka a další to řeší jinak. Já jsem to eh, mnoho let řešil sám, já to znám. Tahle finanční pomoc je vždycky záležitostí rutinní praxe a já nechci být cynický, ale není to vůbec snadné. A já chápu, že IB to má teď složité, ale co se týče úvěru Číně, tak já chci poukázat na jednu věc. V loňském roce Čína zavedla něco, čemu se říká kapitálová kontrola. To znamená přísná kontrola kapitálu, který odtéká z Číny. A to je přesně něco, co je zcela kontraproduktivní eh, k původnímu stanovisku. Pokud se někdo chce zhostit důstojného místa na mezinárodních trzích za svojí eh, měnou, tak eh, jde Čína sama proti sobě. Měla by se chovat mnohem zodpovědněji, pokud chce opravdu, aby čínská měna byla považována za silnou mezinárodní měnu. A znamená to tedy, že obchodní objemy by měly dále narůstat. A je to vždycky otázka úvěru, otázka mezinárodních transakcí. Uvidíme. Děkuji, pane velvyslanče. Ještě než dám slovo panu Bustinárovi, taky bych ráda řekla, jednu věc k tomu, co říkala paní Felon. Vlastně další bod na programu je otázka bezpečnosti v Jihočínském a Východočínském moře. A jeden z panelistů by měl velmi stručně pohovořit o právních mezinárodních otázkách, specializuje se na mezinárodní námořní právo, takže tohle nás ještě čeká. A není to z hlediska tohoto slyšení vůbec odtažité téma. My doufáme, že tedy toto téma dále rozvineme. Zajímá nás celý region jako takový. Čeká tento výbor emise do Japonska. My doufáme, že budeme schopni to tedy dále rozpracovat. Pane Bustenáro, prosím. Děkuji. Jistota je ta, že oblast Pacifiku se stává v rámci světové ekonomiky velmi významnou ekonomikou. Všichni víme, jak je významná, ale co je nejisté v tuto chvíli, a to je jedna z mnoha nejistot, je taktika a strategie. Co se týče rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnout podpis TPP, tak tahle oblast je úplně nejistá. On v, podsta- v podstatě podepsal úmrtní list této dohodě. Možná se pletu, ale spíš ne. Co si myslíte tedy o obchodních stazích s oblastí Pacifiku v daných okolnostech, za daných okolností? Kdo vyplní to vzniklé vákuum? Můžeme totiž čekat, že se tahle oblast přesune úplně jinam. To je totiž velice úzce navázáno na oblast obchodu a tok peněz, ale zároveň je to navázáno i na otázku bezpečnosti, nejenom obchodu. Děkuji, pane Bustenáro, a já tedy v tuto chvíli, pokud budu samozřejmě panelisté chtít k tomu eh, pohovořit, tak jim dám slovo a v tuto chvíli jak k tomu také vyzývám. Prosím, já se pokusím hovořit velmi stručně. Já vám děkuji. Ano, to je otázka za milion dolarů. Ano, po zvolení Donalda Trumpa, tak hned první den stáhl podpis Spojených států jako smluvní strany dohody TPP. A pan premiér AB velmi systematicky přesvědčoval pana Trumpa o výhodách TPP. Je to nějakých 40% snad eh, globálního HDP, co tahle dohoda by měla představovat a zaštiťovat. A já se domnívám, co je, že na této dohodě je něco, jako je dohoda SITA mezi EU a Kanadou. Je to velmi komplexní dohoda, vše zahrnující dohoda snížení nebo zrušení um, cel a tarifů a tato dohoda opravdu posiluje velmi standardy ochrany investic, ochrany majetku, posiluje práva jistoty. A já vím, že Evropský parlament se tak velmi zasazuje o standardy práva životního prostředí, pracovního práva a tohle všechno je již zapracováno do této velmi komplexní dohody TPP. A v tuto chvíli musíme si říct úplně jasně, že pokud se Spojené státy nevrátí k TPP, tak za stávající uspořádání vůbec není možné, že by tato dohoda stoupila v platnost. Je tam 11 smluvních stran, Chile, Nový Zéland, Austrálie, Japonsko a tak dále. A mezi nimi samozřejmě probíhají další debaty. Co dál? Někteří tvrdí, že by to šlo ještě trochu doladit a pracovat s tím, co máme, těch 11 smluvních stran, a nechat dohodu stoupit v platnost a v účinnost. Nebo alternativně říci, po, proč tedy nepřizvat Čínu nebo Koreu, pokud Spojené státy nemají zájem. A já si nemyslím, že Čína v tuto chvíli podepíše TPP. Oni naopak prosazují celkem vědomě něco, čemu se říká RSEP, regionální uh, uspořádání v Azenten, Čína, Indie a Nový Zéland. To znamená, že ale kdyby tato skupina podepsala TPP, tak by smluvních stran dohromady nakonec bylo 16. A krom toho v, v tomto regionu se dlouho řeší otázka volného obchodu. FTAP. Spojené státy jsou v tomto regionu také. Bude to trvat, ale může se stát, že zde bude smluvní strana nakonec 18 až 19. A Trump to chce řešit tak, že bude každou dohodu dojednávat dvou straně, nikoli více straně. V tuto chvíli si myslím, že i Japonsko se podílí na nějakém typu jednání ohledně dobrého, eh, dobré dohody ASEP. V tomto typu jednání ale vždycky platí, že všechny, že některé země budou spokojeny s tím, že dosáhnou eh, nějaké dohody, ať už za cenu nižší kvality, ale Japonsko si to nemůže dovolit. My nemůžeme přijmout jakoukoliv nižší kvalitu. Jiný partner, jiná země možná bude chtít podepsat dohodu ARSEP, ale my v takovém případě budeme vždycky požadovat tu nejvyšší možnou úroveň eh, regionální dohody. A já si myslím, že Čína nebo Indie by se k něčemu takovému stavili velmi zdrženlivě. Oni si řeknou, proč to nepodepsat. A my řekneme, my je třeba to dostatečně pečlivě projednat. A můj premiér se opravdu velmi snažil přesvědčit pana Trumpa a říkal mu o kvalitách politického vícestraného uspořádání, jako jsou tyto dohody. A já vím, že Evropská unie postupuje stejně. A myslím si, že bychom měli eh, se o to zasazovat společně, Japonsko a Evropská unie. Měli bychom se snažit tlačit na Spojené státy, aby se znovu vrátili k vyjednávacímu stolu. Děkuji vám, pane velvyslanče, pane řediteli. Chcete se vyjádřit? Ano, děkuji. Samozřejmě komisař pro obchod a další kolegové se k tomu vyjádří později, vyjádří se k tomu i poslanci Evropského parlamentu, ale já bych chtěl jenom upozornit na to, že do velké míry se stotožňujeme s analýzou, kterou nám nastínil japonský velvyslanec. I my, ačkoliv tedy jsme tu dohodu nepodepsali, tak eh, jsme velmi litovali nového postupu americké administrativy. A nešlo jenom o přístup na trhy, šlo o hlavně nastavení standardů. Je to velmi široká regionální oblast, Pacifik, až po Ameriku a Asii. Skutečně to mělo velký dopad do vícestranných uh, eh, vztahů, investic a nastavení standardů a Evropská unie se skutečně velmi silně zasazuje o nastavování standardů v své mezinárodní politice. Snaží se o to, aby obchodní vztahy byly spravedlivé, vyvážené. To jedině tak jsou totiž akceptovatelné. Dbáme na sociální standardy, standardy životního prostředí, standardy práv spotřebitele, standardy kvality produktů. Tohle všechno je pro nás velmi důležité a my budeme mít jako smluvní strany eh, řadu možností. Určitě ještě nezaznělo poslední slovo, uvidíme, jak to půjde dál. Jedna věc je však jistá. Není možné vyměnit Spojené státy za Čínu jako smluvní stranu. Ani to není možné udělat v případě Evropské unie. To je velmi zjednodušené vnímání situace. Je to soubor závazků, které jsou navázány na tuto dohodu. Pokud by samozřejmě chtěli, tak ty země, které v tom uspořádání zůstaly, mohly ratifikovat sami mezi sebou eh, tuto dohodu. Nakonec by to byly, bylo dvě třetiny HDP. Ve chvíli, kdy odejdou Spojené státy, tak pochopitelně ten objem je úplně jiný. Je to velice důležité z hospodářského i jiného hlediska důležité rozhodnutí. My sdílíme stanovisko pana velvyslance k regionálnímu partnerství a regionální spolupráci v oblasti hospodářské. Je to jasnější dohoda, která ovšem eh, bude o tolik mělčí, že nenaplní stejné standardy. A je třeba v rámci této debaty potrnout to, že tato diskuze v Evropské unii by měla podnítit proaktivní hospodářskou politiku v celém regionu. A komisař pro obchod, eh, eh, komisařka pro obchod eh, se toho ujala velice důrazně v Singapuru minulý týden, když jednala s azijskými ministry hospodářství. My zde máme 11 investičních smluv, které jsou v tuto chvíli v běhu Máme to štěstí, že jich je tolik a včera jsme se sešli s eh, premiérem AB, což jenom potvrdilo tato slova. Došlo k zásadnímu průlomu v tomto roce, co se týče našeho nového partnerství a strategické dohody s Japonskem. My v tuto chvíli vyjednáváme eh, volný obchod s Koreou, se Singapurem a Větnamem, jednáme i s Filipínami, s Indonésií. Máme také eh, rozjednané investiční smlouvy s Indií. Tam jsou investice velmi složité. To znamená, že naše obchodní politika už je tak jako tak proaktivní v daném regionu a hosp- ministři hospodářství se rozhodli, že bychom měli nadefinovat eh, nové eh, vazby mezi jednotlivými regiony a Evropskou unii. Děkuji. Pane řediteli, děkuji. Já se jenom rychle zeptám. Ta dohoda se Singapurem je stále ještě u soudního dvora. Já vím, že tam byla tato problematika postoupena. Ano, v tuto chvíli je to projednáváno u soudního dvora, ale mělo by být věc brzy skončena. A měl by tedy zaznít už eh, nález Evropského soudního dvora. Ano, na to se počkáme, to je velice důležité z hlediska pravomocí. Paní Fallon, prosím. Thank you, Madam Chair. There were very good comments from the two previous speakers. I'll just to byly vynikající poznámky od kolegů. Eh, čínský poradce, když navštívil Brusel, mě před několika lety řekl, že pokud eh, Spojené státy budou implementovat eh, TTIP, eh, tak by to byl vynikající krok a již tehdy tedy Číňané vnímali strategickou výlučnost této smlouvy, ale vypadá to, že tomu tak skutečně nebude. Já v této mm, éře po populismu eh, si nejsem jistá, zda by, i kdyby Trump tu smlouvu chtěl, zda by ji protlačil kongresem. A eh, doufám, že i na japonské straně se to podaří mm, eh, i když pravda je, že ta současná podoba je mnohem slabší a způsob prezidenta Trumpa, tedy jakým způsobem uzavírá smlouvy eh, a přináší si ten způsob z obchodního světa, toto nemůžeme eh, provádět mezinárodní politice. Pan premiér aby věnoval sedm let vyjednávání této smlouvy a věnoval tomu spoustu úsilí, spoustu kapitálu a nyní eh, vlastně to přišlo v Niveč jenom změnou administrativy. Děkuji mnohokrát jménem všech eh, poslanců a poslankyň, kteří se účastnili. Děkujeme našim třem eh, panelistům, panu velvyslanci, děkujeme za vaše vystoupení, paní ředitelko, a nyní se my se připravujeme na misi eh, podvýboru CD do Japonska a eh, dnes odpoledne se budeme nadále věnovat stejnému tématu, tématu spojenému s tímto eh, regionem a budeme hovořit o bezpečnostní bezpečnostní situaci či napětí ve východočínském a jihočínském moři a prosila bych o potlesk pro naše panelisty. Uděláme si krátkou přestávku, abychom připravili následující bod.